Vyzývám vás k minutě ticha. Merci. Děkuji. Prosím, paní Kenge. Provi con l'altro. Zkuste jiné. Děkuji, pane předsedo. Žádám tento sál. Zda. Ať mi nám odpovědí, že někdo může být terčem nenávisti pouze kvůli barvě pleti, střílet z automobilu a postřílet co nejvíce černých. To je věc, která vyvolává strach v občanech. Podporuje to nenávist. Já žádám podporu tohoto sálu všem obětem násilí bez ohledu na barvu pleti. Děkuji. Děkuji, paní Kenge. To, co se odehrálo v Mečerátě v Itálii je nepřijatelné, nepřípustné a my všichni to rozhodně odsuzujeme bez jakéhokoliv váhání. Zápis a texty schválené